Hello, nice to see you. Hello. Dobrý den, rád vás vidím, vážení kolegové, dámy a pánové. Dobré odpoledne. Vracím se z výboru regionu. Měli veliký zájem o náš energetický balíček, čistou energii pro Evropany, měli plno otázek na inteligentní města, to je všechno důležité pro nás, pro všechny i pro výbor regionu. Začněme tedy naše veřejné slyšení pod názvem Zelená energie pro všechny eh, Evropany. Eh, máme, je rozděleno na dvě části. Jestli to mohu tak říci. Naše slyšení je přirozeným eh, důsledkem roku 2016, kdy komise přišla s největším legislativním balíčkem, který kdy zveřejnila. Jedná se o osm legislativních návrhů. Některé z nich se týkají obnovitelných zdrojů a účinnosti, Eh, některé z nich eh, o ACERu, připravenosti na riziko, eh, energetická zpráva, nové nastavení trhu a my jsme těchto osm legislativních návrhů rozdělili do dvou částí a každou tu část vidíme jako balíček, nevezmeme je všechny dohromady, spíš 4 plus 4 a ta první část bude hotova v, listop, eh, v říjnu, druhá část v listopadu, to je naším cílem. Takže bychom se eh, o tom tématu měli dozvědět eh, maximum. Z tohoto hlediska je naše slyšení právě v nejvhodnější dobu. Vítám všechny panelisty, kteří mezi nás přišli, jak první panel, tak druhý panel. Jsme velice rádi, že jste přišli nastavení trhu pro budoucnosti, jaký trh s energetikou budeme potřebovat v Evropě, jak co se týče plynu, tak elektřiny. Tento balíček se týká hlavně elektřiny, ale nesmíme zapomínat ani na trh s plynem a na kompatibilitu mezi těmito dvěma druhy energie, ta je naprosto nezbytná a projekt společného trhu a návrhy na velkoobchodní trh, na co, návrhy, co se týče přenosu, eh, jsou hodně odlišné pro plyn a pro elektřinu. Toto zasedání se zaměří hlavně na trh s elektřinou, ale nebudeme zapomínat ani na to, že existuje trh s plynem. Eh, Prvním řečníkem je eh, Tobias Paulov. Eh, je to hlavní, eh, hlavní strateg pro energetickou burzu evropskou. Patří k hlavním platformám pro obchod s energiemi v Evropě. Tato instituce mimo energie EEX eh, e také obchoduje s emisními eh, povolenkami. Takže eh, obchoduje se tam nejenom s energiemi, elektřinou, ale také s povolenkami. A ten trh s povolenkami je důležitý. A náš návrh v oblasti povolenek je právě předán radě. Možná, že i vy se k tomu budete chtít vyjádřit. požádám vás, abyste nehovořil déle než eh, sedm minut, protože my se těšíme na eh, debatu po, eh, vaší, po vašem projevu. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážený výbore, za příležitost představit vám názor tedy EEX na ten zimní balíček. Do EEX e patří také spotový trh, kde lze krátkodobě obchodovat s energiemi na všech našich eh, trzích eh, od 30 minutách, eh, minut před dodáním až po několik let. Loni jsme měli celkový obrat více než 4 000 teravatů za rok, což představuje velkou část evropské spotřeby. Z toho vyplývá, že ten energetický trh, který vznikl v posledních letech, je velkým úspěchem. Něco, co je třeba dále rozvíjet v kontextu další eh, propagace obnovitelných zdrojů eh, a udržitelnosti eh, energií. Tomu se věnujeme již teď. Ještě než se pustím do podrobností toho zimního balíčku, řekl bych rád několik slov obecně. Ten balíček vyšel několik měsíců po hlasování o Brexitu v době, kdy evropská myšlenka, že společně toho dosáhneme více, eh, je eh, spochybňována a trpí dalšími nejistoty, nejistotami. Tento balíček je jasnou příležitostí prezentovat jasnou vizi a cíl, jak integrovat energetický trh, jak jej nastavit, aby prospíval nám všem. Je to příležitost jednoduše vysvětlit, toto všem eh, evropským občanům, spotřebitelům energie. Dobré je to, že podle našeho názoru tento balíček poskytuje určité odpovědi na ty otázky, ale v některých oblastech se také, eh, také zabředá eh, do zbytečných podrobností, tam, kde bychom potřebovali jasné vize a jasné odpovědnosti pro aktéry, kteří mají na starosti rozvíjení té cesty ke společné vizi. Z našeho hlediska budoucí trh s energií musí vyrůstat ze třech hlavních pilířů. Za, pr- za prvé koordinace signálu e, tržní ceny, a to i pro obnovitelné zdroje, i pro e, investiční rozhodnutí. Za druhé velké a likvidní eh, cenové zóny, to je základ pro trhy, kde se mohou setkávat nejrůznější aktéry, mohou eh, konkurenčně a eh, transparentně obchodovat. A za třetí je potřeba plně integrovat obnovitelné zdroje do tohoto mm, trhu, abychom zabránili, zabránili distorzím trhu. Tak vypadá naše obecná vize a již mnohé bylo z tohoto eh, dosaženo. Jak jsem řekl, my máme konkurenceschopný eh, trh s energetikou. Eh, k těm nejkompetitivnějším a nejlikvidnějším trhům v tomto směru patří německý a rakouský trh, ale i ostatní oblasti se slibně rozvíjejí. Zimní balíček a jeho vize může tedy navázat na to, co již existuje dnes. Já vám stručně představím sedm oblastí, které jsme pojmenovali v tom zimním balíčku a na které chci poukázat a také nabídnout e, naše hodnocení. E, za prvé cenové signály trhu. My si vážíme toho, že se o tom výrazně zimní balíček zmiňuje, že e, ceny budou nastaveny tak, aby se zabránilo zbytečným zkreslením trhu Tady jsou eh, důležité i ceny vzácných zdrojů, ale chci poukázat na to, že definice eh, technických eh, stropu cen, to je potřeba nechat na starosti burzám a jejich aktérům, protože tito aktéři mohou mnohem lépe tyto stropy nadefinovat než regulátoři. Druhou oblastí jsou možnosti dlouhodobého zajištění my si také eh, vážíme toho, že zimní balíček je vypichuje. Chápeme, že produkty, které se již na burzách <clears throat> obchodují, eh, jak si prostě tam jsou zmíněny eh, a že se bude obchodovat, obchodovat i s dlouhodobým zajištěním a aktéři budou mít nástroje pro eh, dlouhodobé zajištění. Třetí oblastí, o které chci mluvit, eh, ta nám dělá velké starosti a eh, to je definice zón nabídek. Podle definice by se měly vlastně by měly být rovny oblastem nerovnováhy. V minulých balíčcích stálo, že, naop, že by to bylo naopak. Lze tvrdit, že je to vlastně totéž, ale ve skutečnosti je to pohled z jiné strany a vyplývá z toho také jiný modelový cíl. Neboli chceme mít konkurenceschopný velký, eh, velký eh, trh s elektřinou a tomu eh, přizpůsobit tedy nabídkové zóny. Čtvrtou oblastí jsou mechanismy kapacity, ty by měly být využívány pouze výjimečně a je třeba respektovat státní pokyny. Myslíme si, že je to dobrý přístup, který standardizuje pokyny a společná kritéria pro eh, trhy s kapacitou, ale chceme eh, říci, že eh, kapacitní trhy by měly být také otevřeny pro přeshraniční, pro přeshraniční obchod. Šestou oblastí promiňte, pátou oblastí, říká řečník, které se chci věnovat, je integrace eh, zdrojů obnovitelné energie na trh. Tady vedoucí zásadou, a toho si vážíme, je to, že toto by nemělo vést k zkreslování cenových signálů a nemělo by to zkreslovat hospodářskou soutěž. Je dobré a důležité, že zásadní Eh, úlohou eh, krátkodobých trhů na těchto burzách, že o tom se v balíčku také hovoří. A teď máme ještě dvě další eh, oblasti koordinace v rámci regionu a nebo v rámci různých oblastí politik. Regionální spolupráce je zřejmě něco, co je důležité pro rozvoj vnitřního a konkurenceschopného trhu s energií. A je tady také je, je tady také tady eh, dosaženo pokroku, takže jsme rádi, že v zimním balíčku se dosahuje eh, pokroku, ale eh, domníváme se, že, ta, že ten důraz na regionální spolupráci jde příliš daleko, protože se nerespektuje, nerespektuje individuální odpovědnost TSO a jejich soutěž. A konečně koordinace politik, to znamená energetické politiky, politiky klima, klimatu, ty je potřeba koordinovat, ale ne směšovat. Ku příkladu pravidlo 550 eh, kW, to není, eh, to není užitečná to není užitečné pravidlo. Děkuji vám za, váš, za vaši prezentaci a já bych rád předal slovo paní Susan Nies, For, for speech, uh, let us remind... Chci jenom připomenout, že NCOE bylo založeno na základě třetího legislativního balíčku v roce 2009 a v tuto chvíli zastupuje 42 operátorů přenosových soustav z 35 zemí celé Evropě. Takže je to daleko širší než Evropská unie. a určitě nám řeknete, jak si představujete, že by měl být nastavena, měla být nastavena struktura trhu z pohledu operátora přenosové soustavy, který je asi nejvíce zodpovědný za náš trh. Vy tedy jste NCO E, ale s NCO G si nelezete do zelí a naopak máte velmi dobré vztahy. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, mnohokrát děkuji za to, že jste pozvali NCOE na tuto důležitou diskusi. Jak ji říkal pan předseda Buzek, energetický trh je jenom jeden a i když máme NCOE a NCOG, tak je jasné, že budoucnost je v propojování sektorů. Máme výbornou energetickou infrastrukturu, jak co se týče elektřiny, tak co se týče plynu a je potřeba ji optimalizovat, protože se zmenšují zdroje. NCOE je tedy organizace, která má 42 členských států, včetně Norska, Švýcarska. Zrovna jsem se vrátila z Londýna. Velká Británie zůstane důležitým členem NCOE. Elektřina nezná hranic v Evropě, čímž přirozeně nás to směruje k dobrovoln, eh, povinnému regionálnímu přístupu a povinnému nedobrovolnému evropskému přístupu. Hovoří se o energetické transformaci, Dříve se tomu říkalo zimní balíček, teď se tomu říká balíček pro čistou energii pro všechny Evropany, ale v každém případě cílem je zajistit eh, bezpečné dodávky elektrické i plynové energie všem potřebným sektorům a kromě toho do roku 2030 má 45 energie vyrobeno z obnovitelných zdrojů. Vy jste se v té otázce zadávající ptali, jaké změny potřebujeme a jaké před námi stojí výzvy. Já myslím, že především je potřeba zachovat řadu ustanovení z ambiciozního návrhu Evropské komise. Máme je zde. Ano, za prvé podporovat aktivní spotřebitele. Také potřebujeme cenové pobídky pro případ nedostatek energie. To je velmi propojeno s aktivními spotřebiteli. Také musíme odstranit cenové stropy, musíme mít jednodušší přecházení od jednoho dodavatele k druhému. Potřebujeme mít rámec položený na zásadě subsidiarity a kromě toho také musíme být schopni vyhodnotit evropské zdroje a to standardizovaným způsobem po celé Evropě. A kromě toho také potřebujeme ambiciozní regionální spolupráci, tak abychom měli všechno připraveno pro naplnění horizontu 2030. Ráda bych zmínila pár regionálních úspěchů, a to na základě situace ve střední Evropě. Integrace energetických systémů již probíhá na fyzické straně. Je to třeba Nordbalt, Litpolbalt, Estlink, čili různé státy se zapojují do celkové evropské soustavy. Ale vidíme, že k takovéto integraci dochází i na trhu. Čili máme tady střední a západní Evropu, severozápadní Evropu, regionální propojování a teď chceme mít lépe napojenou do roku 2018 eh, středo-západní a středovýchodní část, tak aby hranice, co se elektřiny týče, eh, zmizela mezi východem a západem. Což sníží ceny, zvýší konkurenceschopnost, zajistí bezpečněji dodávky a umožní do toho také lepší integraci obnovitelných zdrojů. tomto evropském balíčku čistá energie pro všechny vidíme, že se trochu opouštěla oblast síťových kódů. To byla poměrně složitá záležitost mezi ESA a mezi ENSO a ENSO-G, enso e a ENSO-G a mezi komisí. Vidíme, že tedy to kódy se příliš nevyskytují, ale přesto jsou pro nás prioritou. Byly přijaty minulý týden a implementovat se budou během následujících roku a musíme je brát vážně. Teď regionální operační centra. Tady plně podporujeme ambiciozní přístup k regionální spolupráci mezi TSO a NAE a členskými státy. Ale nechceme závazné rozhodování o těchto nových strukturách, které na vnitrostátní struktuře nemají žádný protějšek. Nemáme žádného regionálního regulátora třeba. Takže tady spíše vznikají rizika pro členské státy a pro občany Evropské unie. Co se týče nastavení struktury trhu, tak také zde vidíme určitý počet problémů, které jsme zmínili ve svém nedávném dokumentu. Co se týče integrace na velkou obchodním trhu, tak máme pocit, že DSO je velice důležitý krok, ale přesto tady vidíme určitá rizika podpory místních trhů, což jde přesně v protisměru eh, té integrace velkoobchodního trhu. Jinými slovy, je potřeba, aby eh, spotřebitele mohli obchodovat všude a nejenom na svém místním trhu. Třetí balíček měl zajistit právo prodávat a vyměňovat přes hranice. A aktualizovaná verze, ten balíček 3,5, chcete-li, umožňuje distribuovat ze strany klienta na trh a přes hranici. Děkuji za pozornost. Také děkuji a nyní má slovo pan Matias Bak, který vede oddělení evropské energetické politiky v Agora Energy Vende. Pan Bak už deset let spolupracuje s Evropskou komisí byl v kabinetu bývalého komisaře Janese Potočníka, který měl na odpovědnosti životní prostředí a předtím <clears throat> pracoval pro komisaře pro výzkum a vývoj. Takže z tohoto pohledu je potřeba říci, že má široké zkušenosti s ochranou životního prostředí, bojem proti klimatickým změnám. Takže z pohledu Agory Energiewende budete právě hovořit o přech, určitém přechodném období pro elektrické trhy v Evropě. Takže si rád vyslechnu váš postoj. Děkuji, děkuji za vaši pozvanku, za to, že vám tedy mohu předložit eh, názor našeho think tanku, který má sídlo v Berlíně. Fondy, díky nímž existujeme, jsou filantropické, to znamená, že za nimi nestojí žádné komerční eh, zájmy, ale naši dárci, naši donátoři nás v podstatě pověřili eh, tímto úkolem, abychom se opravdu podívali tedy na nové možnosti energetického trhu a to nejen v Evropě, nejen v Německu, ale i za hranicemi. To znamená, že jde o to podívat se na možnosti mezinárodní spolupráce. A já se zaměřím na několik klíčových oblastí, které my vnímáme jako stěžení v rámci celého tohoto nového energetického balíčku, ale rád bych na začátku rád zdůraznil, že ať se děje cokoliv tedy na té úrovni EU a národní úrovni v souvislosti tedy s klimatickými změnami a energiemi, tak eh, chci říci, že eh, na spolupráce na evropské úrovni je rozhodně výhodnější, než kdybychom se snažili hledat řešení sami za sebe. To znamená, že i díky této spolupráci se nám otevírají nové možnosti pozitivní odezvy či pozitivní reakce na tu současnou energetickou situaci. A když se tedy podíváme na ty naše závěry, asi by bylo dobré, kdybychom řekli, že Evropská unie opravdu dosáhla velkého pokroku na vnitřním trhu s energiemi. A co nás čeká teď? Hovořili o tom už naši předřečníci. Eh, Šefové vlád v roce 2014 stanovili určité cíle, eh, které mimo jiné počítají eh, z 45% podílu OZE v roce 2030. To znamená, že tady potřebujeme zajistit také vyšší úroveň flexibility. A to je také jeden ze základních eh, prvků vlastně toho nového návrhu Evropské komise, to znamená vyšší flexibilita na energetických trzích. Je třeba se podívat na ten energetický mix, který v tuto chvíli existuje eh, v Evropě. Máme tady zásadní jaksi problém v podobě nadbytečné kapacity. A když se podíváte v podstatě do budoucna, tak zjistíte, že ten energetický mix musí být flexibilnější. Je zcela jasné, že některé kapacity jsou velmi neflexibilní, hlavně tady v souvislosti s eh, vytěženým či užívaným eh, uhlím, či v souvislosti s jinými tradičními energiemi. Eh, a tady potřebujeme opravdu zajistit vyšší flexibilitu, tak aby ty trhy mohly fungovat efektivně. Máme tady ale určité pro nás velmi zajímavé ukazatele, které vyplývají z návrhu Evropské komise a které se v podstatě také zabývají tím, touto záležitostí nadbytečných eh, rezerv. To znamená, že i v této souvislosti Evropská komise eh, zveřejnila či eh, prohlásila, že začne dialogy s členskými státy, které mají zájem opravdu na co nejférovějším eh, přechodu od intenzivně uhlíkového průmyslu k, k, řekněme, k průmyslu, který se může charakterizovat dekarbonizací. Další věc, kterou jsem chtěl vyzdvihnout, eh, jsou ty tzv. kapacitní intervence. Eh, tady eh, velká část návrhu komise se právě zabývá s těmi, těmito kapacitními mechanizmy, či mechanizmy řízení kapacit. Tady hovoříme o přechodném energetickém období pro Evropskou unii a proto je zcela zásadní, aby i v souvislosti s potřebami dekarbonizace a flexibility v podstatě docházelo také k, ke zlepšení těchto mechanismů. To znamená, jakým způsobem tyto intervence mohou mít pozitivní či negativní dopad na eh, energetické eh, rezervy. To znamená, musíme se tady zaměřit právě na ten energetický mix praxe. A když se podíváme na ten návrh Evropské komise, tak si myslíme, že se opravdu ubírá tím správným směrem. To znamená, tady, co se týče adekvátnosti, tak ta se netýká pouze jaksi té, mm, těch kapacit samotných, ale také efektivity a formy toho energetického mixu. To znamená, jakým způsobem ty kapacity by měly vypadat tak, aby také byly v souladu s těmi adekvátními tedy zdroji zdroje energie. A v tom stejném eh, rámci, což je také věc, eh, kterou sdílím, sdílím se svými předřečníky, je v podstatě eh, ta otázka mechanismu řízení kapacit, který musí fungovat tak, aby šel ruku v ruce s těmi stanovenými cíly dekarbonizace, tak jak se na nich dohodly členské státy. Dále, co se týče trhu s OZE. Samozřejmě, že integrace vnitřního trhu bude i nadále pokračovat. Evropská komise vyvíjela na členské státy velký tlak, aby opravdu zajistili co nejlepší integraci vnitřního trhu, která se týká mimo jiné tedy také eh, veřejných eh, zakázek. A my tady máme vlastně cenu 60 eur v rámci systému ETS. A co se týče ETS, tak v podstatě z analytické perspektivy není realistické očekávat, že tady jaksi trh bude dostatečně investovat do oblasti OZE, tak aby došlo tedy k, abychom dosáhli těch cílů, které jsme si stanovili. A to potvrzuje několik studií. Takže když se podíváme na tu současnou rozpravu ohledně ETS a když se podíváme v podstatě na ty předpoklady či předvídané Eh, na předvídané eh, cenové nastavení v následujícím období, a když se podíváme na tyto Eh, údaje, tak určitě i nadále bude velmi důležité, aby v členských státech existovaly opravdu eh, pevné a silné eh, regulační rámce pro OZE, které mimo jiné samozřejmě sníží rizika v tom smyslu, že samozřejmě se sníží rizika pro investice do oblasti obnovitelných zdrojů energie. To znamená, že ve chvíli, kdy tady bude nějaká jaksi konkurenční nabídka, tak eh, je třeba zajistit, aby nedošlo v podstatě k, zbytečnému navyšování ceny, za které by v konečném důsledku stejně museli platit daňové, daňoví poplatníci. A já bych eh, rád eh, skončil já vlastně poslední průsvědkou. A tady v podstatě jde o odraz toho, kde se v tuto chvíli nacházíme. To znamená, Tady, když se podíváte na tento graf, tak tady vlastně vidíte ten nadbytek, který budeme mít eh, v systému, pokud opravdu nedojde k zásadní reformě systému ETS. To znamená, vidíte, že tady v podstatě nemůžeme počítat v tuto chvíli s nějakými zásadními investicemi pro období 2020-2030 do oblasti dekarbonizace. Děkuji za příspěvek eh, k velké debatě v parlamentu, co se týče obchodu s povolenkami a dalšími otázkami, ale já bych teď rád uvolnil prostor pro debatu. Čtyři zpravodajové požádali o slovo, to jsou čtyři naši hlavní naši zpravde, pan Kareč. Eh, nový projekt energetického trhu. Máte slovo, děkuji. Eh, řečníci byli zajímaví. Nejprve komentář, pak otázka eh, k poslednímu řečníkovi. Já to slýchám často a zdá se mi divné, že lidé často eh, eh, opakují, že když se snižuje riziko, tak se snižuje náklad, ale náklady nemají nic, co dělat s rizikem. To je úplně jinak. Nevím, proč jste to použil tak, jak jste to použil. Moje otázka se týká mechanismu kapacity pro všechny tři řečníky. Víme, že tak, jak bude, se bude zvyšovat podíl OZE, bez ohledu na to, co zde uděláme, využívání OZE bude stoupat, systém bude stále více mít zapotřebí rezervy, když nebude eh, foukat vítr nebo nebude eh, svítit slunce a tak dále. Prozatím se to řeší tak, že v rámci mechanismu kapacity vlastně někomu platíme, aby byli připraveni, když je budeme potřebovat. Moje otázka je následující. Budou trhy umět eh, dodat tu nezbytnou rezervu dostatečně spolehlivě, tak abychom eh, měli dostatečnou bezpečnost dodávek? Vždycky potřebujeme rozsvítit, potřebujeme Eh, potřebujeme všechno ostatní, nemůžeme čekat 20 minut, než se nám rozsvítí žárovka. Zvládnou to trhy a nebo budeme i nadále potřebovat eh, nějaké zvláštní mechanismy kapacity, eh, které budou někomu platit, aby měl rezervy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji vám všem za vaše prezentace opravdu jde o extrémně komplikovaný balíček, eh, se kterým se musíme nějakým způsobem vypořádat. A pokud budeme chtít splnit cíle dekarbonizace eh, pařížské dohody, tak eh, vše, co v tuto chvíli činíme a co budeme chtít odsouhlasit, musí být v souladu s těmito cíly. I z toho důvodu děkuji tedy všem řečníkům za jejich prezentaci. Samozřejmě, že energetické trhy se musí nějakým způsobem vypořádat se současnými změnami, musí se zabývat otázkou decentralizace OZE a také novými cenami OZE. Kromě toho také se musí otevřít novým možným aktérům na eh, svých trzích a rád bych chtěl také poděkovat eh, panu Paulunovi a mám hned na něho dvě otázky, co se týče těch eh, záruk. Ve chvíli chci se zeptat, zdali si myslíte, že tedy ten nový regulační rámec zajistí vyšší eh, záruky, včetně tedy toho, že se budeme vyhýbat tomu takzvanému ozeleňování a dále, eh, jakým způsobem my zajistíme vysledovatelnost v podstatě těch energetických eh, zdrojů. A dále, paní Nis, jsem se chtěl zeptat na výzvy, se kterými, přich, se kterými eh, přichází otázky jako právě ta interkonektivita, hlavně v souvislosti se zeměmi, jako je Španělsko, které využívá opravdu do velké míry právě obnovitelné zdroje energie a také co se týče eh, regionálních přepravců, jaké to na ně bude mít dopad. Děkuji. Eh. Děkuji mnohokrát. Já mám otázku na pana Baka. Vy jste hovořil o flexibilitě. My už jsme říkali, že chceme-li zajistit flexibilitu při používání větrné energie, tak musíme posílit kapacitu pro uchovávání rezerv, což zásadně snižuje energetickou účinnost. Vy jste hovořil o 550 gramů na megawatt hodinu, což to je ta norma. A mám pocit tedy, že v Německu existuje tlak na to, aby větrná energie nějak spoluhrála s energií z plynu, čili těch 30 větrné energie by bylo, ale šlo by o turbíny plynové, které by měly zajistit efektivitu a zároveň flexibilitu. Děkuji za otázky. A nyní další pan kolega Morten Peterson, který zastupuje zprávu ACER. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám jenom krátkou připomínku a otázku. Především vám děkuji za vaše krásná vystoupení. Bylo to velmi užitečné. Mám připomínku k tomu, co říkala paní doktorka Nýs k zavádění síťových kodů. Tady s vámi, kódu. Tady s vámi souhlasím. Na tom je potřeba určitě pracovat. A je to také propojeno s problematikou nařízení ACER. A určitě o tom budeme jednat v tomto výboru. Takže děkuji za to, co jste říkala a plně souhlasím. A teď mám otázku na pana Boka k jeho prezentaci. Já jsem si mm, zapomněl brýle a musím říci, že jsem nebyl schopen přečíst všechny ty diapozitivy, kde byla spousta textů, takže jsem velice rád, že to máme i na papíře. Na čtvrté průsvědce zmiňujete, že hodnocení dopadu Evropské komise přehání náklady obnovitelných zdrojů. A tam by mě zajímalo, jestli byste to mohl trochu dále rozvést, toto tvrzení. Máte k tomu nějaké studie nebo výpočty? Pokud ano, tak si je velice rád vyslechnu. Děkuji. Děkuji. Spravodaj k řízení Turmes, prosím. Děkuji. Já mám jednu otázku na zástupce EEX týkající se flexibility. Na jednu stranu jste hovořili o krátkodobém a dlouhodobém hedgingu, zajišťování těchto produktů. Navazuji na otázku pana Korince. Jaké trhy vlastně máme vytvořit? Je to spíše mezidenní trh nebo jiný typ trhu? Teď baterie, plynové turbíny s otevřeným cyklem a uchovávání energie v teplé vodě, prostě jak, o co tam půjde. A pak mám ještě jednu otázku na pana Buka. Nedávno jsme měli v Dánsku tender na solární energii a potom ve stejnou dobu jsme měli v Polsku na solární energii tender a v tom polském tendru byla cena 90 euro na megawatt hodinu. Proč tedy technologie, kterou máme na trhu masově, je o 40 euro na megawatt hodinu dražší v Polsku, tím, že v Polsku jsou jednodušší a levnější pozemky než v Dánsku. Dánsko není v eurozóně, Polsko není v eurozóně, tak jak se to prostě dá vysvětlit? Jak se dá vysvětlit takový propastný rozdíl? Máte pocit, že by se dalo něco s touto anomálií v eh, rozpětí cen stejné technologie, na kterou svítí stejné slunce v zemích, kde ani v jedné se neplatí eurem, v Polsku se levnější pozemky a stejně a v tom tendru ta cena byla zásadně vyšší. Co se s tím dá udělat? Děkuji za vaši otázku. Paní Velner, prosím. Já herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky eh, na přednášející. Nejprve eh, eh, k tématu rozdělení cenových zón. Komise navrhuje dlouhodobé rozdělení a tyto zóny nesmějí obsahovat žádné úzké profily a komise má rozhodovat, jestli se ty vnitrostátní zóny budou dále rozdělovat nebo ne. A moje otázka je, jednak je to podle mě chybný přístup, protože v návrhu komise vlastně jde o vnitrostátní eh, eh, opatření, které vlastně jdou proti těm Eh, úzkým profilům, ku příkladu, eh, vůbec se tam, eh, vůbec se tam nerespektují. Ku příkladu se to týká Německa a myslím, že je to pro trh zcela kontraproduktivní a jej dále ohrožovat nějakým dalším rozdělováním. A další otázka je hodnota ztracené, ztracené zátěže. Jedná se o teoretickou hodnotu, je to vlastně eh, vyhodnocení eh, ceny eh, elektřiny, aby se zabránilo přerušování dodávek elektřiny pro, pro spotřebitele. A členské státy si tuto cenu mají stanovat sami. Takže moje otázka zní takto. Každý členský stát si může tuto cenu najmenovat sám, takže potom budeme mít 27 těchto různých cen nepovede tento, eh, tento přístup k úplnému chaosu a cenovému v Evropě? To je tedy moje otázka. Děkuji, pan Royal. Eh, já bych se rád zeptal k eh, spolupráci na evropské úrovni, protože k tomu vlastně nikdo nic neříkal, komise se ptám neodpovídá. Proč vlastně má ESA Eh, mít další pravomoci. To by mělo eh, smysl pouze, kdyby byly problémy. Může mi někdo říci, kde jsou problémy v té stávající spolupráci a eh, jestli třeba spočívají v tom, že agentura ESA není dostatečně vyzbrojena. Za druhé, Vždy se mluví o tom, že jsou problémy eh, tedy vyvážet eh, prout za hranice. Ku příkladu v Německu ten problém máme. Říká se, že to spočívá v tom, že tady chybí ochota. Může to spočívat v tom, že vlastně přijdete s, s takovou velkou energetickou dálnicí a potom máme v, v Německu k dispozici pouze nějaké malé místní silnice, protože nemáme dostatečně vybudovanou tu síť a nesouvisí to eh, s Evropou. Týká se to pouze eh, toho, že eh, v Německu nejsou dostatečně vybudované ty cesty, ale to k tomu není potřeba posilovat ESU. Ta to nevyřeší. A v neposlední řadě, co se týče mechanismů kapacity, Komise navrhuje 5,05 eh, gramů eh, horní hranice emisí. Eh, vypracoval k tomu někdo nějaké podklady nebo, nebo hodnocení dopadu, nebo je to jenom takové číslo nalezené ve vzduchu? Děkuji. Kolega Danika. Děkuji, pane předsedo. No, nemám. Aha. Ať už se jedná o obnovitelné energie, anebo o uhlí, nebo o atomovou energii, tak veškeré subvence budou eliminováno a, eliminovány a budou se subvencovat pouze nové technologie. A já mám jednu otázku. Možná, že mě na to budete schopni odpovědět. V Rumunsku máme situaci, kdy offshoreový podnik nakupoval energii za 10 euro a potom ji prodával za tržní cenu. A rozdíl mezi tou výkupní cenou 10 a, a 50 prodejní je obrovský. A sice na jednu stranu a, dochází ke snižování subvencí, ale nemělo bychom to tady řešit alespoň DPH, v Rumunsku jsme měli, to je druhá otázka, tuhou zimu, kde jsme měli minus 30 stupňů a strašně e, silný vítr. Máme nastavený určitý elektrický mis, pouze 30% stojí na uhlí a v tuto zimu to nestačilo. Chtěli jsme si půjčit od Evropské investiční banky, abychom mohli e, provést upgrade svých instalací, ale na poslední chvíli nebyla podepsána smlouva a to z toho důvodu, že se nejedná o investici, která se vyplatí a nebyli jsme schopni prokázat, že skutečně budeme moci najmout lidi, kteří budou dělat ten upgrade. A teď, co se stane příští zimu? Kdo bude dodávat energii v Rumunsku? Pokud máme nastaven ten prach 550 gramů, tak opravdu budeme mít problém zajistit dodávky energie na základě uhlí. A e, navíc e, máme poptávky od e, Maďarů, na dovoz. Rusko, odkud bereme energie, nám více nedá, což znamená, že ceny klidně vylezou o 50% nahoru a co my s tím potom budeme dělat. Takže já bych rád, abyste mi odpověděli na tyto případy. Děkuji, paní předčanci. Já můžu začnout. Děkuji. Já bych začal takovým konstatováním. První řečník zdůrazňoval, že bychom neměli směšovat cíle energetické politiky s cíly klimatické politiky, že to jsou dvě zcela oddílné záležitosti, který, které řešíme při jiných příležitostech. Třetí vystupující ale k tomu přistupoval úplně jinak. Neslyšíte tlumočení, nebo co je? Slyšíte? Dobrá. Vy jste k tomu přistupoval úplně jinak. Říkal jste, že energetická politika by měla být podřízena klimatické politice. A už v podstatě název vaší organizace Energiewende o tom soudí. Ale v Evropě máme také země, které jsou opravdu průkopnické v této energetické návratnosti energetické účinnosti. Možná bychom měli vzít v úvahu zkušenosti tohoto státu, když budeme pracovat nad evropskou legislativou. A já se vás chtěl zeptat, Ano, máme různé cíle v oblasti uhlí, ale máme také problémy s jejich naplňováním. Pan Kanč hovořil o zálohách, Máme také sousedy s nižšími ambicemi, které mají problém s energetickou politikou. Jak přistupujete k tomu, co, co tady bylo řečeno, že je potřeba mít a, dostatečně likvidní zóny nabídek či regulační oblasti, pakliže máme řádně integrovat obnovitelné zdroje energie. Můžete dát konkrétní příklad toho, jak by tyto likvidně nastavené regulační oblasti vedly k lepšímu zaintegrování obnovitelných zdrojů? Děkuji. Nyní má slovo paní Spira. Děkuji, děkuji paní, pane předsedo. Já bych se ráda věnovala několika věcem. Uh, Eh, co se týče těch eh, sta, co se týče té státní pomoci a intervencí, jakým způsobem tebe nebo prostřednictvím jakých mechanismů docílíme té efektivní integrace a jakým způsobem v podstatě ochráníme také investory a jakým způsobem budeme také chránit nebo dohlížet na stanovávání cen, protože to může vést k mnoha problémům. A dále otázka bezpečnosti. Některé členské státy nejsou závislé nejsou závislé pouze na dodávkách z Evropské unie, protože některé státy sousedí se státy, které nepatří do Evropské unie, například jako Řecko, které sousedí s Tureckem. To znamená, bude tady existovat nějaký podpůrný přeshraniční nástroj, díky němuž se vlastně zajistí dostatečné dodávky energie, aniž bychom ohrozili zásoby energetické těchto států. Kolik? No, vy jste, vy jste, vy jste samozřejmě na seznamu řečníků. Děkuji. Já bych velmi ráda ještě jednou podtrhla to, že co se týče celého toho zimního balíčku, tak samozřejmě, že to má co dočení s klimatickými změnami a rozhodně by nebylo dobré v podstatě tady nastavovat nějaké klimatické cíle, aniž bychom zohledňovali samozřejmě cíle v oblasti energetické politiky. To by nešlo. Myslím si, že ten zimní eh, balíček tomu musí také sloužit. Musí být také s balíčkem, který v podstatě zajistí jistí, že se dekarbonizaci budeme věnovat a že budeme chtít efektivně dosahovat eh, těch cílů, které jsme si stanovili. Ráda bych se ještě jednou zeptala, ptala pana Buka v podstatě, jakým způsobem nebo jaké odůvodnění stojí za tou výkonností nebo za těmi stanovenými cíly, protože já samozřejmě souhlasím s tím a myslím si, že je to správné, že Evropská komise s tímto standardem přišla a navrhuje ho. Děkuji, paní Ernst, máte slovo. Děkuji, děkuji. Teď jsem já na řadě. Takže mně jde o dvě věci. Eh, hodně hovoříme o těch čistých energiích, hovoříme o té nadbytečné kapacitě a jak se jí zbavit, ale v konečném důsledku, ve chvíli, kdy hovoříme o stanovování cen, tak musíme také vycházet z toho, že chceme musíme zajistit přiměřené ceny, které budeme schopni také zachovat. Eh, takže tady hovoříme o článku 27 a to také souvisí i s dalším tématem, s energetickou chudobou, protože to je něco, co je realitou v mnoha našich členských státech. To znamená, že to jsou dvě témata, která nemůžeme od sebe eh, oddělit. To znamená, jakým způsobem toto propojit, jakým způsobem propojit cíle eh, balíčku čistých energií a také balíčku, který se snaží vymítit energetickou chudobu. To znamená, jakým způsobem tedy řešit takovéto problémy. Takže to je velmi důležitý bod, který nám hodně leží na srdci a u něhož bychom opravdu chtěli dosáhnout pokroku a samozřejmě poté celá ta otázka o zem. My jsme se v posledních měsících eh, hodně bavili o těch zásobách, o, to, o té možnosti ukládání energií a co se týče OZE, tak tady to pořád ještě nedosáhlo toho pokroku, který my bychom potřebovali. Protože se tady hovoří o robustnějším, lepším rámci pro obnovitelné, eh, pro obnovitelné zdroje energie a eh, já bych eh, ráda věděla, co si o to myslíte vy, jak vnímáte ty námi stanovené cíle. A ještě poslední věc, která mě hodně leží na srdci a to i z toho důvodu, že jsem vlastně z regionu, kde se hodně těží uhlí. Takže co si myslíte myslíte, že je třeba udělat, co si myslíte, že je třeba udělat pro to, abychom se tady vzdálili uhlí, aniž by to mělo zásadní negativní dopady na společnost. Pan kolega Žonkali, prosím. Eh, thank you very much. Děkuji a děkuji řečníkům. Já pocházím z Irska a my jsme se zavázali splnit požadavky v oblasti změny klimatu, využívání obnovitelných zdrojů. Ale také teď máme potíže, co se týče Brexitu. Již nebudeme propojeni s Evropou. A tady je návrh na propojení elektřiny s přáteli. To je logické, ale všechny tyto, všechna tato propojení jsou velmi důležitá, ale také velmi nákladná. Ideální by bylo, kdyby Evropa byla propojena, kdy vlastně by to bylo součástí energetické unie. Jak toto vlastně zrealizovat? A můžeme si to dovolit? A druhá, za druhé otázka, kterou eh, tady eh, vznesl kolega, eh, rezervní kapacitě nezbytné pro OZE Pakliže budeme pokračovat ve výzkumu a budeme získávat oze nejenom eh, z těch klasických zdrojů větru a slunce, ale loni kolegové se na mě eh, obrátili mezi mými voliči a tam probíhá výzkum, co se týče offshoreového větru, příboje, přílivu energie z vln a to je něco, co se také brzy stane s realitou. Možná to bude ještě nějakou dobu trvat, ale nakonec k tomu dojde, tak jako to mu bylo v případě slunce a větru. Takže kdyby ty vlastně propojovací články existovaly, tak místo toho, co bychom měli Eh, fosilní paliva jako rezervu, tak bychom mohli vlastně jako rezervu za, na, za obnovitelné zdroje používat jiné obnovitelné zdroje. Pak, když nebude vítr, můžeme využít e, přílivu, a když nebude příliv, můžeme využít vln nebo o, eh, opačně. E, neměli bychom tedy považovat za prioritu konečně propojit Evropu, vytvořit energetickou unii, a potom by všechno to, o čem zde hovoříme, bylo mnohem snadnější a snadněji dosa- dosažitelné. Děkuji, kolegové. The answers and, uh, and remarks. Answer. Takže závěrečné poznámky a odpovědi. Máte slovo. Děkuji. Vzhledem k tomu, že zde eh, zazněly otázky na opakovaná témata, A já děkuji za ty otázky. Opravdu jdou po jádru věci. Pane Karenci, vy jste začal tím, že vlastně budeme potřebovat rezervní kapacity jedna ku jedné za ty OZE eh, zabudované do systému. Z analytického hlediska eh, my s tímto nesouhlasíme. Když se podíváme na některé členské státy, které mají veliký, vysoký podíl OZE eh, ve svých systémech dodávky elektřiny již teď, ku příkladu Irsko, Dánsko, tam eh, není eh, toto zvýšení pevné kapacity, pevné rezervní kapacity. Tolik není zapotřebí a máme studie, které a jdou daleko do budoucnosti a vyplývá z nich, že ku příkladu otázka skladování energie k tomu také dojde a stane se to důležitou otázkou, ale důležité to bude, až dosáhneme mnohem vyššího podílu OZE v systému, než máme teď. Takže i když e, si myslím, že je důležité mít na paměti tuto otázku, kolik pevné rezervní kapacity potřebujeme, asi by bylo příliš zjednodušující si myslet, že potřebujeme jedna ku jedné. Není to tak. A rád se s vámi o tom eh, jednotlivě podrobně pobavím ještě. A teď ještě, co eh, zde zaznělo z úst řady eh, řečníků, hovořili o těch normách emisních 550 gramů. Pane Gerku, vy jste navrhl, že se to týká té německé debaty. Já to tak nevidím. Já to vidím tak, že komise, eh, když toto navrhovala, tak výslovně naznačovala, že je to vlastně odrazem celého projektu energetické unie mít konzistentní holistický přístup že je potřeba mít na paměti eh, cíle klimatu při práci na nastavování trhu eh, s energiemi. Již několik let, minimálně od roku 2013, se tomu věnuje e- Evropská investiční banka a ta neposkytne podporu projektům, které by nesplnily těch, eh, tu normu 550 gramů emisí eh, CO2. Takže v evropských institucích se toto již eh, zavedlo a já si myslím, že politika eliminace ekologicky škodlivých dotací je dlouhodobým závazkem Evropy a těch 550 gramů tato norma se týká samozřejmě jenom kapacity v rámci mechanismu kapacity, když získáváte dotaci, abyste mohli se na trhu udržet. Neboli to je v souladu s ochranou klimatu, ale i s myšlenkou, že bychom neměli dotovat nic, co škodí životnímu prostředí, což tedy eh, skleníkové plyny dělají. Pane Tomasi, vy jste se ptal na rozdíl eh, mezi eh, eh, soutěžemi na solární elektrárny v Dánsku a v Polsku a také to zaznělo v předchozí otázce, proč je problém s náklady. Pan Karen se tom, o tom také zmínil, kdy vlastně spochybňoval to, že se riziko převádí do nákladu. Já jsem to asi nevysvětlil dost podrobně. Ta, eh, když se na to podíváme eh, z hlediska investora, tak investice do OZE jsou kapitálově nákladné neboli investice do té infrastruktury jsou náročné a během té investice nemá investor příliš mnoho možností s tím něco udělat, neboli skutečně závisí na stabilní perspektivě, na stabilních podmínkách, na regulativní politice, na tedy stabilních podmínek. Nejistota v tomto kontextu investora ex ante se převádí do zvýšených rizikových eh, prémí. Eh, máte-li vzít kapitál a financovat tak projekt do OZE, tak riziková prémie zvyšuje náklady takové investice. Pane Tomasi, já se hned dostanu k vaší otázce. Když se podíváme na mapu Evropy, tak vidíme, že jsou tady velice eh, rozlišné, rozličné náklady na kapitál, eh, eh, na kapitálové investice do OZE v Evropě. Jak je to možné? Liší se totiž výkonnost v regulatorním prostředí v jednotlivých členských státech. A pak je taky pak je zde také eh, tzv. státní riziko, které se týká inv- zahraničních investic nebo vůbec investic. A to může přispět k investičním nákladům. Takže to, co řekl pan Tomas, že vlastně stejný solární projekt e, stojí v Polsku mnohem víc než v Dánsku, je obrazem právě této situace. My když analyzujeme závazný cíl EU v oblasti OZE, což je otázka, která by měla být řešena v balíčku, tak myslím, že návrh komise na OZE tam je právě základ, pomocí nějž se můžeme eh, snažit tento problém eh, vyřešit, že komise by se měla dívat na náklady na investiční kapitál v jednotlivých členských státech. Myslím, že se mi snad podařilo odpovědět na většinu otázek, které šly mým směrem. Děkuji. Máme ještě dva další řečníky. Pan Buk, který zde je na, eh, za, energeti, za energetickou eh, politiku v Energiewende. Eh, na mě šly asi čtyři otázky. Paní Karin se ptala na mechanismy kapacity. Myslím, že je potřeba toto nevidět černobíle. Existují různé druhy, ale opravdu je potřeba si tam očkrtat políčka. To znamená, že je třeba zajistit, už to zde zaznělo, že se nedíváme jenom na výrobu, Eh, elektřiny, eh, eh, energie, ale i na reakci strany poptávky a zajištění dostatečných zdrojů v Evropě. A také je potřeba si odškrtnout očkrtnout políčko, že vlastně nepodporujete zvyšování uhlíkové stopy nějakými investicemi. Je potřeba vzít v úvahu také ty Eh, ty propojovací články, interkonektory a při navrhování těchto mechanismů myslím, že možná můžou existovat i určité přechodné prostředky a co se týče dostatečnosti zdrojů, a to je zcela nezbytné, to je náročné pro vnitrostátní přístupy. My nechceme mít jednotlivé od sebe izolované systémy, členských státech. My bychom chtěli řídit ten systém a využívat digitálního jednotného trhu a optimalizovat systém tak, aby spotřebitel hrál důležitou úlohu. To je možná hudba nadcházejících let, ale byl by to rozhodně správný krok. Eh, takže jestli si můžete tedy očkrtnout toto políčko, co se týče mechanismu kapacity. Eh, Martina Werner se ptala na ty nabídkové zóny a oddělení těch cenových zón. Eh, eh, v té historické eh, Evropě, zastral Evropě by to bylo úplně strašlivé a kdyby chom se tam snažili o integrace, nešlo by to. Ale my máme situaci, kde máme mnoho vlastně Eh, chybějících článků. Pan Holt o tom hovořil. Vezměme ten Sweetling, ten, eh, to, ten jižní spoj v Německu. Máme velkou kapacitu eh, na eh, vlastně čistý plyn na severu Německa. Ku příkladu v Německu a Dánsku se eh, ta stávající kapacita využívá asi z 16% a to z důvodu, že neexistuje ten seedling, ten, ta, ta, to jižní propojení, které neumožňuje propojit sever Německa s, s jihem Německa. Proto dochází k tomu oddělení těch cenových zón. Jde o politické rozhodnutí a CCEM připravuje studii těch nabídkových zón a e, toto tedy není technická otázka a rozhodnout budou muset politici, jak to bude vypadat. Pan, pana Hojli, e, vy jste se ptali, jestli potřebujeme silnější ICER, jestli by nestačilo vybudovat více sítí. Myslím, že potřebujeme obojí. My musíme řešit e, ty úzké profily v systému Evropy a víme, kde ty úzké profily jsou ale pakliže si přejeme dosáhnout vnitřního trhu s energií, tak potřebujeme lepší regulaci, optimalizovaný systém, kde se poučíme eh, z, eh, z zkušenosti Acer z roku 2009, kde došlo vlastně eh, k jakému si zacementování vnitrostátních zájmů a e, vyplynulo z toho jasně, že potřebujeme určitý obecný e, evropský dozor. A potom další otázka, dvakrát na Rumunsko, pan Nika, ale také z Řecka. A to je otázka, která se e, týká bezpečnosti dodávek a nějaké náhlé zimy. Stalo se to, ku příkladu v lednu se stalo, že několik dnů trvalo trvalo, eh, trvaly teploty minus 20 stupňů, možná dokonce každý rok eh, jsem upozorněna, že k tomu dochází, ovšem je, považujeme to za eh, poměrně řídce se vyskytující scénář a každá země se snažila ten problém řešit izolovaně. V tom ovšem řešení ne spočívá, My bychom měli sáhnout k regionální spolupráci a Eh, vystupuje to tedy z lepší zprávy, z lepší Evropy, z více Evropy a právě na to nás tento balíček připravuje. A eh, jedná se i o aktivitu komise v oblasti koordinace lepšího zásobování eh, energiemi. A poslední otázka, ke kterém se chci vyjádřit, to je energetická chudoba. Jak vlastně se postavit k těm zemím, kde lidé používají nevhodné zdroje, eh, aby si vytopili, eh, aby, aby si eh, vlastně mohli doma zatopit. To jsou problémy, které existovaly od jak živá. Bylo to v Polsku, někde i v Německu. Máme KFV, to je německá, německá banka, Ta třeba se snažila poskytovat eh, bezúročné půjčky lidem, aby si mohli odizolovat domy, eh, neboli pouhá regulace nestačí, jak se o to pokusili některé země, protože eh, k přechodu nedojde k žádným, v, žádný, v žádných zemích, kde tedy k tomu nepřistoupí reálné řešení. Děkuji. Děkuji a poslední odpovědi a připomínky. Děkuji. První otázka, která se mě týkala, byla, jestli trhy jsou schopny zajistit bezpečnou, bezpečnost dodávek. Ano. Jenom samotný energetický trh by byl schopen toto poskytnout a poskytl by také signály v tom smyslu, jaké investice jsou potřebné. Ale v takovémto případě ovšem bezpečnost dodávek by byla hospodářským výsledkem trhu a následně by se také ukázala skutečná hodnota ztracené zátěže. To byla další otázka. A takováto úroveň bezpečnosti dodávek by byla stejná nebo ještě vyšší, než máme teď. Čili pokud chceme zajistit bezpečnost dodávek, která převyšuje hospodářské výsledky trhu, tak potom je potřeba vytvořit další kapacity Existují i jiné situace, kdy takovéto kapacitní me- mechanismy můžou být potřeba. V případě třeba dočasného omezení soustavy, kdy vznikne regionální potřeba, dočasná, tu neposkytne velkoobchodní přeshraniční trh, ale ta řešení je potřeba nastavit tak, aby nedeformovala ceny z pouze energetického trhu. Další otázka byla, co dělat v situaci, kdy máme různé, pravi, různá pravidla na dvou stranách hranice, že to narušuje trh. Ano, to máte pravdu, to je přesně ten problém. Pokud se budou zavádět trhy kapacitně koordinovaně, tak potom dojde k eh, jejich deformaci. A právě proto je potřeba mít společná kritéria. A nejprve je potřeba řádně vyhodnotit, jestli potřebujeme takovéto mechanismy pro vytváření kapacity. A také musíme brát v úvahu přeshraniční možnost sdílení kapacity, protože země sousední, jak si můžou pomoci a posílit bezpečnost dodávek v sousední zemi. A pak jste se ptali na flexibilitu, tedy jaké trhy budeme v budoucnosti potřebovat – jestli je to tedy mezidenní trh, dlouhodobý trh futures, anebo z jednoho dne do druhého. No, potřebujeme všechny tyto typy trhů. Všechny můžou přispět k flexibilitě, ale zároveň také bezpečnosti dodávek. Jeden konkrétní příklad z praxe. Apex Spot, to je ten nejlikvidnější trh. Tady jsme vytvořili řadu nových a produktů, jako třeba smlouvy na 15 minut nebo na 30 minut. Jinými slovy, tedy dá se obchodovat stále blíže a blíže, k, blíže ke konkrétní dodávce energie. Takovéto kontrakty poskytují fyzickou flexibilitu na trhu. V podstatě 30 minut před dodávkou naši účastníci na trhu můžou prodávat na tom trhu fyzickou energii. A to je obrovský zdroj flexibility, který jde ruku v ruce s činností generátor energie s flexibilním výkonem anebo úložných zařízení. Ti potom budou schopni svou kapacitu dát k dispozici všem, kdo ji potřebují a čím více účastníků bude zapojeno do tohoto systému, tím lépe. Proto tedy potřebujeme široké trhy. Ale také tomu přispívá trh futures. My jsme v ES vytvořili produkt, který se jmenuje Cap Futures a který má právě zajistit potřeby flexibility u výrobců energie z OZE. Ano, na jednu stranu tady máme krátkodobý trh, dodávek na poslední chvíli, tam se ceny hodně mění a pokud tedy budu kupovat tu cenu na poslední chvíli, tak ta cena může být velmi vysoká. Pokud chci předejít tomu riziku, tak můžu využít dlouhodobé nástroje, které mě ochrání před krátkodobými výkyvy cen. Když se podíváme na rakousko-německý trh, který je v podstatě dost průkopnický právě protože má tak vysokou likviditu a tak vysoký objem eh, OZE, tak se tam můžeme podívat, jak to funguje v praxi. Dalšímu rozvoji stojí v cestě pro tuto chvíli hlavně regulační rámec, protože ten nemotivuje ty aktéry, na které cílíme těmito produkty, k tomu, aby je používali. My ale přesto nabízíme, abychom překonali problém, jestli je první slepice nebo vejce a doufáme, že v budoucnosti a na budoucích eh, trzích a energetických soustavách to bude mít ještě významnější roli. Děkuji. Já sám bych doplnil jednu otázku, mohu je. Nevím, jestli ještě někdo nebyl spokojen s odpovědí. Zdá se, že všichni byli. Dobrá, takže já vám mnohokrát děkuji za vaše krásné projevy a za dobré odpovědi. Spočítal jsem to, bylo 27 odpovědí, na a Myslím si, že jste to zvládli velice rychle. Dobrá, nyní nás čeká. Nyní nás čeká druhá část, která se bude zabývat integrací OZE na trh, jaké jsou příležitosti a překážky. Mohli bychom začít hned s prvním projevem. Prvním řečníkem je pan Jose Donoso, který je generální ředitel UNEFu, což je Španělská asociace pro fotovoltaiku. To myslím, že bude velmi zajímavý hlas v této diskuse. Pan Donoso, jakožto generální ředitel, zastupuje fotovoltaický trh ve Španělsku. Ve Španělsku, myslím, máme velmi mnoho fotovoltaických zařízení, aspoň tedy myslíme. Máte slovo, jestli jste připraven začít. Stačí si nám zapnout mikrofon. Máte 23 jazyků, kterým chcete mluvit. Možná nejlepší to bude španělsky. Děkuji za to, že jste mě dali možnost prezentovat v tomto fóru a hned se pustím do této prezentace. V loňském roce jsme viděli poměrně zásadní pokles cen na výrobu a OZE. U fotovoltaiky se to snížilo dokonce o 80 což teď znamená, že obnovitelné zdroje energie jsou nejenom ekologické, ale zároveň i levné. A teď, co se týče překážek, integrace OZE na trh, tak tyto překážky pořád existují. Už v loňském roce jsme hovořili o nedostatku právní jistoty. A směrnice RES o které jednáte v Evropském parlamentu, by měla situace napravit. Je to důležité. Nedostatek důvěry v trhy a v místní nebo vlády členských států je jasná, takže je prostě potřeba, aby se nastavila tato jistota z evropské úrovně a jak předchozí řečníci ukázali, tak to vede k nižší ceně energie, protože v podstatě na první hodině ekonomiky na univerzitě se učíte čím vyšší riziko, tím vyšší cena. Druhým problémem je nedostatek dlouhodobých cenových signálů. Cena energie nezávisí tolik na rozhodnutí vlády. My bychom se rádi účastnili na trhu, ale problém je, že dnes máme nastavenou strukturu, nebo dnes fungují trhy, jejichž struktura byla nastavena před 30 lety. A to v době, kdy předpokládali, že energie bude vyráběna hlavně zdrojů, ze zdrojů, které mají obrovskou variabilní cenu nákladu. Zdrojů, pardon. Pak máme pařížskou dohodu, pokud věříme v to, že Evropská, energie, Evropská unie bude schopná je naplnit, tak to bude předpokládat více energetických zdrojů z OZE, ale trh se řídí cenovými signály marže. Nesmíme zapomínat na trh Nemůžeme k tomu přistupovat tak, že je potřeba přizpůsobit skutečnost struktuře trhu, ale naopak. Kromě toho také nemáme jasně stanovenou cestu k těmto cílům snížení emisí. Je to skutečně prioritou pro vlády členských států. Když se podíváme na to, co říká Rada, tak Rada hovoří o 27%. Tam se nic nemění. Nemyslím tedy, že vlády členských států ukazují skutečnou vůli naplnit tyto cíle. Pokud skutečně chceme naplnit pařížské závazky, tak těch 27% musíme navýšit na nějaký skutečný cíl, který pošle signál trhu, že Vlády jsou připraveny naplňovat pařížské cíle. To určitě pomůže posílit investice a pomůže to Evropě postavit se do čela v oblasti obnovitelných zdrojů energie OZE znova, tak jako byla v řídící pozici první roky. Další problém je přebytečná kapacita Tlumočníci se omlouvají, děláme, co můžeme, ale ten španělský přízvuk je téměř nesrozumitelný. Dojde ke snížení cen energie, bude, bude to přispět v boji proti klimatickým změnám, Evropu to postaví znova do čela, a budeme moci vytvořit pracovní místa a inteligentní města. To je tedy na straně, na straně příležitostí. pokud spotřebitelé budou mít pocit, že v této oblasti mají moc, tak eh, nám to určitě pomůže tyto cíle, které jsem právě zmínil, naplnit. Ale máme-li mít aktivnější občany, tak je potřeba překonat určité překážky. Spotřeba v, energie, kterou vyrobím, je právem. Neměla by tam být stavěna předpáž, překážka. Pokud si vyrobí vlastní energii a používají a využijí, spotřebují vlastní domě, tak by za to neměli platit žádnou část. Teď jsme přece nikdy neviděli v historii někde, že když si něco postavíte sami doma a pak to využijete, tak byste z toho měli platit daň. Pokud se budou vytvářet další administrativní překážky, tak je potřeba, aby vždy legislativní návrhy byly dostatečně konzultovány dopředu, aby administrativní postupy byly řádně diskutovány a byly proporční. Překážky ukládání energie. Už předchozí řečníci hovořili o tom, že je potřeba posílit schopnost ukládat energii, máme-li posílit eh, procento energie z OZE na trhu. Tam prostě nemůžeme stavět do cesty překážky. Pokud nebudou existovat překážky nebo budou se snižovat překážky ukládání energie, tak to povede k větší konkurenceschopnosti tohoto odvětví. A je také potřeba, aby v obcích byla, sebe, byla spotřeba vlastní vyrobené energie, a aby v ní nevznikaly další administrativní překážky. Musíme tedy udělat všechno pro navýšení účinnosti budov, musíme udělat všechno pro to, aby ty postupy byly opravdu co nejrychlejší a synergie v podstatě jsou pouze o tom, že my musíme propojit efektivnost, efektivitu a čistotu. Děkuji, děkuji za váš projev a v tuto chvíli bych rád poděkoval vám a dal slovo panu Arnovi takže je to více předseda Ev- Totalu a oddělení za evropské záležitosti, což je čtvrtá největší petroliářská firma. A je to také společnost, která v oblasti podpory solárních energií či využívání solárních energií je zcela na špici. Jste přítomní ve více jak 130 zemích a máte více jak 100 tisíc zaměstnanců, což je opravdu naprosto neuvěřitelné číslo zaměstnanců a také aktivit. Máte slovo, prosím. Dámy a pánové, já bych možná pouze zmínil to, co je méně známé. To znamená, že kromě toho, že jsme činí v oblasti eh, plynu, eh, ropy a solárních energií v tuto chvíli, my jsme jsme v podstatě se spojili také se společností prostředník a díky této spolupráci rozvíjíme také eh, baterie. To znamená, že došlo k několika akvizicím a my v podstatě dodáváme energii 4 milionům eh, spotřebitelů denně a také mnohým spotřebitelům v Africe. My naše činnosti stavíme vlastně na třech hlavních pilířích, to znamená, jde nám o energetický mix, v rámci něhož ozehrají důležitý důležitou eh, roli. Naší ambicí je, aby do 20 let eh, OZE vlastně tvořily 20 celého našeho mixu. To znamená, že eh, chceme se zabývat samozřejmě také otázkami ukládání energií a také otázkami dekarbonizace E, třetí pilíř se snaží navýšit naší energetickou efektivitu a samozřejmě děláme všechno pro to také, abychom zajistili zodpovědné využívání dodávaných energií. Co se týče nastavování cen pro uhlík, což je základní stavební kámen našich e, politik. Samozřejmě v tuto chvíli dochází k přeskumu ETS a to je samozřejmě naprosto klíčové, tato reforma, protože nemůžeme my také v tuto chvíli už spoléhat na tu cenu 5 euro za tunu. Samozřejmě, že to obchodování s povolenkami jsou vel, je, velmi komple, je velmi komplikované. To znamená, že tady budeme potřebovat samozřejmě ještě další opatření. Ten britský příklad je velmi zajímavý. To znamená ETS v kombinaci tedy s volatilitou cen uhlíku. To se prokázalo v posledních letech jako úspěšné. To znamená, že dokonce došlo v podstatě k 50% snížení uhlíkových emisí v posledních letech. Chci říci, že že Total už v tuto chvíli v podstatě Argon eh, analyzuje a hodnotí své nové investice s ohledem na novou nižší cenu. A co se týče té, eh, toho nařízení eh, OZE a nové technologie, samozřejmě, že tady hovoříme o těch výzvách k výběrovému řízení. My si myslíme ale, že tady zatím musí stát technologický eh, sektor, to znamená sektor, který stojí za výrobou technologií, protože pouze ten je schopný zajistit optimalizaci a vyváženost. To znamená, ti, kteří přijímají rozhodnutí, musí přijímat rozhodnutí na jiných úrovních. To znamená, že tady potřebujeme chceme skombinovat opravdu to portfolio mezi různými zdroji energie, je třeba zohledňovat variabilitu a volatilitu těchto energií více leté plány pro výběrová řízení. Tady to všechno záleží v podstatě na tom postupu a na té četnosti těchto výběrových řízení, ke kterým dochází v našich členských státech. Proto je zcela zásadní pro průmysl a pro všechny projekty, aby tady docházelo k naprosté transparentnosti, aby všichni věděli, jakými pravidly se tato výběrová řízení řídí. Co se týče OZE v novém energetickém designu, to je zcela zásadní. To znamená, potřebujeme zajistit to, aby v roce 2030 OZE tvořilo 50 eh, energetického mixu. To znamená, že to že vlastně více a více dní budeme schopni zajistit energii pouze z obnovitelných zdrojů energie. Samozřejmě je třeba k tomu zajistit eh, reformu celého energetického mixu. Je třeba také podporovat obchodní modely, které právě jdou ruku v ruce s touto reformou. Dovolte mi, pane eh, předsedo, abych začal tím, že budu hovořit o plynu. To se asi nečekal, že budu hovořit o plynu. Plyn je extrémně flexibilní co se týčí eh, vlastního využití a také poskytuje optimální eh, řešení právě eh, té nebo s ohledem či ve světle volita, volatility obnovitelných zdrojů energie. Samozřejmě, tady musíme se soustředit také na poptávku, to znamená na uh, celou stranu nebo na celou tu otázku řízení poptávky. Dále. Eh, další zcela stěžení otázkou je eh, ukládání, uchovávání. To znamená, že tady se musíme podívat na to, uh, aby došlo ke kombinaci těch faktorů, které tady hrají, hrají důležitou roli. To znamená, některé dny jsou slunečnější, některé dny jsou větrnější a musíme se tady samozřejmě z našich zkušeností také naučit s tímto počítat. Dále, co se týče expedice či přepravy energeti- těchto energetických obnovitelných zdrojů, tady je třeba také Eh, splnit dvě podmínky. Tady nesmíme v podstatě zapomínat právě na tu adekvátní eh, kompenzaci za kilowatt hodinu pro poskytovatele těchto zdrojů energie. Chci říci, že tady my jsme velmi rádi, že v tuto chvíli se hodně zabýváme otázkou vlastní eh, spotřeby. Eh, ty nové obchodní modely budou mít samozřejmě sáhlé eh, dopady. To znamená, že tady dojde ke kombinaci internetu, eh, služeb a poskytování opravdu velmi efektivních i cenově výhodných služeb. A teď na závěr chci říci, co se týče navyšování OZE s těmi v podstatě nulovými nákladovými maržemi i v souvislosti s těmi nadbytečnými kapacitami na současném trhu. Tady chci říct, že to bude mít samozřejmě zcela zásadní dopad, nebo to bude vyvíjet tlak na průměrnou velkou obchodní cenu elektřiny. Toho si je samozřejmě Evropská komise vědoma a proto se snaží udělat všechno pro to, aby ten nový eh, rámec nabízel různé zdroje eh, energie. Dále chci říci, Tady je třeba se podívat také na tu eh, stranu té, těch poskytovatelů eh, průmyslových strategií. Proto tady máme také nový balíček eh, čistá energie pro všechny Evropany. Já chci říci, že tady ne úplně všechno lze v podstatě odrážet nebo jak si aplikovat ve všech Eh, oblastech. Je velmi důležité, aby se Evropská unie více soustředila na eh, průmysl jako takový, protože tady potřebujeme podpořit hlavně výzkum a rozvoj, který, od kterého potřebujeme pozitivní výsledky. Je třeba také nezapomínat na to, že tato reforma povede k vytvoření nových pracovních míst. Dále je třeba se zaměřit na centralizované a decentralizované energetické systémy. Za čtvrté, digitalizace a e, konvergence je jasné, že eh, trh eh, s elektřinou jde ruku v ruce s eh, digitální revolucí. To znamená, že nic nebude fungovat bez velkých dat a bez nových technologií, což je zcela jasné. Měl jste opravdu skvělé závěry, já vám mnohokrát děkuji za váš projev, krásně jste hovořil a dále mám na, na seznamu paní Moniku Moravěckou, což je členka Polské energetické asociace a v podstatě v tuto chvíli také zastupuje eh, největší energetické polské eh, společnosti. Paní Moravěcka se oblasti energetiky eh, oblasti energetiky věnuje už více jak 10 let a jak říkám, je členkou Polské energetické asociace. Máte slovo. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, all... Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Já si nemohu pomoci, ale musím začít takovou aktuální poznámkou, eh, vzhledem k tomu, že jsem žena a že jsem z Polska. A nedávno byl Mezinárodní den žen. Nevím, jestli to víte, ale Polsko je vlastně první zemí OECD, která eh, získala získala eh, pochvalu za eh, rovnost mezi muži a ženami. Děkuji. Ano, eh, jednou za čas je příjemné být Polka. Je to uh, už asi čtyři roky, kdy zpráva PricewaterhouseCoopers toto hlásila. Převážná většina uh, dalších zemí uh, toto vyznamenání získá za nějakých 50 až 100 let takže 100 let pro eh, většinu dalších zemí a eh, existují dvě významné výjimky. Eh, Španělsko 2030. To se týká tedy toho, že podle této zprávy Španělsko dosáhne rovnosti platu mužů a žen a Německo ještě později. Eh, tolik k tomu myslím, že eh, bychom měli říci, že eh, celý svět bude fungovat na obnovitelných zdrojích předtím, než se ve všech zemích podaří dosáhnout platové rovnosti mezi muži a ženami. Je samozřejmé, že cíl OZE za na rok 2030 je závazným cílem EU a nemáme žádné závazné vnitrostátní cíle. Na to nezapomínejme. Já budu stručně hovořit o čtyřech problémech, které v této souvislosti máme. Lineární trajektorie, traje, trajektorie pomocí níž máme tohoto cíle dosáhnout, finanční eh, platforma nebo platforma financování jako sankce za nesplnění přeshraniční účast eh, na režimech dotace a elektřina z biomasy. Nejprve tedy první téma. Lineární trajektorie. Proč si myslím, že by neměla být povinná? Tak, jak to vyplývá eh, z eh, rámce zprávy. Za prvé, odvětví energeticky se nevyvíjí lineárně ve všech zemích, možná v celé Evropské unii, ale ne v jednotlivých zemích. Ku příkladu offshore, eh, vítr offshore eh, trvá dlouho, než eh, jak si to můžeme využívat, ale potom to má vysoký dopad. A existují i další příklady. Proto si nemyslím, že by lineární trajektorie by neměla zavádět, protože tak tomu teď rozumíme, zadními vrátky závazné vnitrostátní cíle, protože my je nemáme, takže bychom se k tomu tímto způsobem neměli vracet. Klíčová je flexibilita, tak aby členské státy směly dosahovat těchto cílů tím pro sebe nejvhodnějším a nákladově nejefektivnějším způsobem. Lineární trajektorie jde proti této zásadě rozhodně. Za druhé, platforma pro financování. Za prvé, nařízení o správě eh, praví, že komise bude mít absolutní pravomoc k zavedení a řízení platformy pro financování bez možnosti kontroly ze strany členských států a nebo ani dokonce Evropského parlamentu. Myslím, že to není správné. A proč bychom vůbec měli tento nástroj mít? Za prvé, eh, podpora projektu OZE mimo eh, ty donátorské země nevyřeší problém Eh, tedy eh, těch dodávkových stropů v těchto eh, zemích. A abyste tomu nerozuměli špatně, já vím, co zatím je, když vlastně chceme rozvíjet OZE tím nákladově nejefektivnějším způsobem. To je velice důležité a Evropa přišla o miliardy eur tím, že se této zásady nedržela a teď jež to stálo již příliš mnoho peněz. Eh, OZE budou eh, se účtovat eh, tržními cenami. Nevěřím tomu, že se toho nepodaří dosáhnout rozhodně. Toho dosáhneme, nebudeme potřebovat dotace a nebudeme potřebovat platformu pro financování. Předhraniční účast zase. Mají-li členské státy platit za rozvoj OZE v jiných členských státech, to by správné nebylo. Ano, OZE je třeba rozvíjet tam, kde se to skutečně vyplatí, ale je potřeba je v budoucnu rozvíjet bez dotací. Myslím, že tedy nepotřebujeme povinnou účast přeshraniční nejprve ve výši 10% a potom 15%, to jde prostě příliš daleko. A poslední e, problém, a ten je opravdu také důležitý, biomasa. Biomasa je diskriminována v rámci obnovitelných zdrojů, který teď máme na stole, protože elektřina z biomasy se nemá započítávat do splnění cíle, pokud nepochází z vysoce efektivní kogenerace. Řeknu vám toto. Biomasa je nejlepším přechodným palivem pro, eh, pro eh, plynové elektrárny kdybychom neměli tuto příležitost mít, tak budeme mít mnohem těžší situaci a bude nás to stát mnohem více peněz, máme-li přejít eh, na OZE. A také eh, elektřiny na biomasu představují důležité eh, hrají důležitou systémovou úlohu, protože doplňují rezervní zdroje, protože my stále ještě v Evropě potřebujeme rezervní zdroje, záložní zdroje, Eh, oproti OZE. A konečně poslední bod, a to už zde několikrát eh, eh, zaznělo, a to je norma pro emisní výkonnost. Nebudu se tomu příliš dlouho věnovat. My nebudeme potřebovat rozhodně záložní zdroje jedna ku jedné, ale něco potřebovat budeme, alespoň v dohledné budoucnosti, dokud nebude k dispozici nějaká, nějaké, nebudou k dispozici velké záložní zdroje. Takže EPS je něco, co nebudeme potřebovat. Není možné, abychom si mysleli, že problém lze řešit pouze pomocí jednoho nástroje, protože by to ohrozilo bezpečnost dodávek alespoň v určitých zemích a nebudu říkat v kterých zemích. Abych e, uzavřela pozitivně, minulou sobotu jsme měli skoro 20 větru eh, v energetické kombinaci v Evropě a Polsko se na tomto eh, žebříčku umístilo jako sedmé, dosáhlo 18 eh, v celkovém energetickém mixu. Asi to nevíte, ale jsme sedmý nej, největší a máme větší větrnou kapacitu i než Dánsko. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, vážená paní, za prezentaci a nyní přejdeme k debatě otázky, odpovědi a začneme zase od zpravodajů jako předtím a slovo bude mít pan Karinč, nastavení trhu s energií. Děkuji. Já položím pouze jednu simplistní otázku, která se týká OZE a dotací. Co by se muselo stát, abychom mohli přestat dotovat OZE. Museli bychom přijít s jinými OZE, museli bychom změnit trhy, jedná se o problém s regulací, co by se muselo v nastavení trhu změnit, aby se OZE vyvíjely bez toho, abychom je museli dotovat. Děkuji. Nyní pan Blanco López, obnovené zdroje. Eh, muchas gracias, eh, Děkuji, děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli nebudu zacházet do podrobností mých pozměňovacích návrhů, ale samozřejmě tady byly změny už určité obavy. Nechci tady také tady ohovořit o, o plánech genderové rovnosti, protože já jsem byl součástí španělské vlády, která jako první vůbec v celé Evropské unii eh, schválila eh, zákony o genderové rovnosti. Děkuji. Děkuji vám za vaše prezentace. Vidíme, že eh, trh obchodníků v tuto chvíli nevysílá ty adekvátní signály, protože samozřejmě v tuto chvíli nemáme žádné jasné signály toho, že by mělo docházet ze strany soukromého trhu k nějakým zásadním investicím do oblasti OZE. Co s tím? Dále bych se vás zeptal na to, co si myslíte v podstatě o tom nastavení priority expedice eh, OZE. A dále, co se týče také ještě těch špinavých emisí, které v podstatě jsou vypouštěny do vzduchu na úkor OZE. A dále, co se týče ještě pravomocí eh, občanů. Já si myslím, že pro naše občany je samozřejmě výborné, že v tuto chvíli dochází k této změně, ale pane Donoso, chci se zeptat, co se týče toho vlastního, té vlastní spotřeby a nových baterií, dojde tady k nějakému zásadnímu pokroku nebo ne? Pan Turmas? Thank you. Uh, donc d'abord, je, je dois dire que... Děkuji. Já se pořád musím zvykat na to, že Total bude považován za největšího vlastníka solárních kapacit v Evropě. To platí pro baterie. A že kupuje provozovatele zelené energie. A já myslím, že to je úplně super, protože je vidět, že i starý svět energie pochopil, že existuje nový svět. Já mám na vás otázku. Vy jste hovořil o koncepci Carbon Flow Price. A mám pocit, že tady opravdu máme veliké selhání trhu a zajímalo by mě, jak pomůže tady tato cena, o které jste zmín, se zmínil. Teď velké obchodní prostory. Není to právě tam, kde elektromobilita eh, a velké energetické úložní, záložní a úložní baterie by nemohly problém vyřešit. Ještě jednou děkuji za to, co jste nám řekla k té rovnosti mezi muži a ženami v Polsku. To se mi opravdu strašně líbilo. Uvědomujete si, že v tom, co říkáte, jsou obrovské protimluvy, protože na jednu stranu chcete subvencovat nové využívání uhlí a před deseti lety G20 řekla, že máme přestat poskytovat a, eh, subvence na neekologické výrobky. A těch 550 v podstatě má zajistit to, že se nebude subvencovat uhlí. Čili na jednu stranu vy chcete, aby bylo subvencováno a na druhou říkáte, že obnovitelné zdroje nemají být subvencovány. To je v podstatě protimluv, který ukazuje, jak nekonzistentně o tom uvažujete. A pak mám ještě jednu připomínku k polské energetice. Když se podíváte na poslední ceny offshore a větrné energie, tak víme, že PGA má velké projekty v rozvinuté fázi. Kdybychom pohli, pomohli evropskými prostředky na financování části kabeláže a snižovat kapitálové náklady, nebyla by to jedna z největších příležitostí pro Polsko a polský energetický sektor? že byste měli 4, 5, 1500 megawattových elektráren na moři, 4,5 tisíce hodin za rok, prostě tisíce pracovních míst v Gdaňsku a v Gdyni. Není toto to řešení, jak překonat tento složitý problém? Děkuji, pan Royal, prosím, máte otázku nebo připomínku? Já bych velmi rád si vyslechl od eh, řečníků, zdali potřebujeme závazné cíle, zdali potřebujeme vyšší cíle a jak se díváte na ten nastavený časový harmonogram, harmonogram. Potřebujeme ještě nějaké střednědobé plány pro fosilní zdroje energie, to znamená, jakým způsobem by se to mělo odrážet na eh, průmyslu. Myslíte si, že bychom to všechno mohli trošičku urychlit a poté se můžeme zamýšlet nad tím, jak to všechno budeme organizovat? Děkuji, paní Kostet, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám poměrně stručnou otázku. Evropská komise v směrnici navrhuje skutečnou technologickou neutralitu ve výběrových řízeních. Já myslím, že tady nejde o to, abychom vždy šli na nejnižší cenu, ale abychom našli tu nejlepší energii podle různých kritérií a jedním z těchto kritérií je, do jaké míry je to přijatelné pro veřejnost. To skutečně umožní mít řádnou energetickou politiku. Vy si myslíte, že eh, tato technologická neutralita, která se bude vynucovat u veřejných zakázek, může nebo nemůže omezit eh, zapojování obnovitelných zdrojů energie. Asi vás nepřekvapí, že se ptám paní Moravěcké, Děkuji za to varování. Já rád eh, tedy budu bojovat za rovnost mužů a žen v Polsku. Zdá se, že teď to musí udělat muži. Mně se zdá, že tady nejde úplně o metodiku byče a cukru, ale spíše jenom byče a byče. Na rozdíl od třeba fiskální kapacity pro eurozónu, která eh, motivuje k reformám. Já mám pocit, že by to mohlo vést k tomu, že členské státy si budou stanovovat nižší cíle, aby následně nebyly finančně penalizovány. Čili naopak to může v některých členských státech snižovat ambice. Děkuji. Pan kolega, kolega Skralec. Děkuji, pane předsedo. Musím připomenout název dnešního slyšení. Zdá se mi, že tady chybí evropští občané. Evropská komise v celém balíčku říká, že občané mají být jádrem celého tohoto balíčku a celé této transformace energetiky. Vy jste nehovořili třeba o kolektivní výrobě energie z obnovitelných zdrojů občany. Připojení občanů na soustavu nebo také výroba tepla, protože eh, v energetice máme nejenom elektřinu, ale také energii, která se používá k eh, vytápění a nebo naopak chlazení. Paní Nýbler. Děkuji, pane předsedo. Jedna velmi specifická otázka, se kterou se obracím úplně na všechny a nevím, kdo z vás na ní bude chtít eh, odpovědět. Tady ten návrh zahrnuje také oblast eh, lesnictví, to znamená, že tady <clears throat> máme kritéria udržitelného rozvoje, která jsou aplikována také na oblast eh, lesnictví, ale já tomu prostě nerozumím. Ptám se, je to nezbytné, protože tady samozřejmě v rámci všech těch analýz a studií, které byly provedeny, vlastně všechny tyto studie v podstatě ukazovaly, či poukazovaly na to, že tady žádné riziko v oblasti udržitelného rozvoje v souvislosti s lesnicím neexistuje, takže já si myslím, že to by v podstatě jenom na, opět navýšilo tu byrokratickou a administrativní zátěž a mm, byla bych velmi ráda, kdyby se tady k tomu někdo z vás, nevím kdo tady, ale se jedno někdo z vás k tomu vyjádřil nebo mi uvedl ty eh, údaje, ty důvody. Děkuji, pan Kale. Thank you very much, uh, Monica Engler. Děkuji. Eh, Moniko, to bylo eh, pěkné slyšet, že v Polsku eh, že v Polsku mají ženy stejně jako muži. Někdo to asi by měl říct panu Mikemu, ale o to tady nejde. A my budeme muset zvažovat jiné věci. Je tady celá ta, generace čtvrt, celá ta otázka čtvrté generace kotli, kotlu a tak dále, ale myslím, e, že není e, dobré tvrdit, že bychom neměli dosahovat toho 27% e, cíle pro OZE, protože za prvé pan Juncker jasně řekl, že chce, aby Evropa se stala jedničkou v OZE a za druhé mnozí zde v parlamentu se domnívají, že 27% je příliš nízký cíl, protože pokrok dosažený dnes bez jakéhokoliv úsilí by znamenal, že bychom dosáhli 23%, neboli 27%. Eh, navrhuje se, že bychom toto měli eh, vlastně překročit a dosáhnout 30%, ale to eh, je téma do debaty. Děkuji. Pan Krasnotepský. No, pan Turmes rysoval pan Turmes vykreslil velmi optimistickou verzi budoucího Polska, kde budeme mít obrovské množství energie z OZE. Asi jste zapomněla to, jak dlouho trvá restrukturalizace. Například i v Německu se energie vyrábí z hnědého uhlí. A nedávno bylo konstatováno, že tato, rekonstrukt, tato restrukturalizace bude v Německu trvat 25 a 20 let. No a já jsem se chtěl zeptat paní Moravěcké v této souvislosti, jaký vliv na polský energetický trh by měl nový emisní standard, který byl navržen v tomto návrhu. A Jestli uslyšíme stejnou odpověď jako kolega Nice eh, z Rumunska v minulém panelu, že každý stát se potom bude muset postarat sám o sebe. Děkuji za veškeré vaše otázky. Zdá se, že nikdo jiný už se nehlásí, tak já bych také možná přidal pár otázek sám za sebe. Za prvé, táží se všech třech vás, jestli vůbec v budoucnosti bude možné a když tak kdy vůbec finančně nebo subvenčně nepodporovat nějaké zdroje energie, včetně těch obnovitelných. My jsme o tom diskutovali už v roce 2013. Tehdy jsme hovořili o roce 2020 či 2022, ale to si myslím, že možná asi nebude. Mám pocit, že diskuse na toto téma už prostě úplně neběží. Týkalo se to všech zdrojů energie, nejenom těch obnovitelných. A ta druhá věc bude možná trošku provokativní. Bylo by vůbec možné, aby trhy kapacity podporovaly rozvoj samotných zdrojů obnovitelné energie a pokud ano, tak jak, za jakých podmínek? Možná paní Moravická by mohla odpovědět na tuto otázku, protože narážela na tuto problematiku. Zdá se, že někdo jiný se nehlásí, tak eh, vás poprosím, abyste odpověděli v pořadí, které si sami rozhodnete. Já bych začal. Tak dobrá, začíná Total. Pokusím se odpovědět na vaši otázku týkající se subvencí. Je to složitá otázka. Mám pocit, že to je skoro takový svatý grál. V minulosti to bylo jednoduché, protože cenu jsme stanovovali v podstatě na základě toho, jak se vyráběla. Teď jsme v jiném světě. Teď potřebujete subvencovat veškerou energii v elektrické soustavě. Pokud je to systém pouze energetický, tak musíme subvencovat nukleární. Podívejme se na ceny minulý týden ve Francii. Do určité míry tedy si myslím, že bychom museli úplně změnit nastavení struktury trhu a v podstatě znovu napsat teorii. Muselo by to jít podle teorie, která zatím neexistuje. Museli bychom si vzít data za poptávku za posledních pět let a vypočítat to na základě toho energetického mixu, který chceme mít v roce 2030, pak do toho započítat správné počasí a pak si spočítat, jestli bychom v zadané situace měli vždy to množství energie, které potřebujeme na správném místě. To by bylo hrozně složité. Nemám na to úplně odpověď, ale mám pocit, že solární fotovoltaika v budoucnosti bude nejlevnějším zdrojem energie. A v podstatě v Německu a v Dánsku budeme schopni udělat to, co dříve bylo možné jenom ve Španělsku nebo v Portugalsku. Ten systém je hrozně složitý a nemám proto jednoduchou odpověď. Musíme najít způsob, jak vyřešit ty jednotlivé složitosti, takže v podstatě stejně tak jako u baterií je potřeba, abychom sloučili několik zdrojů příjmů. Pokud se bude jednat pouze o elektřinu, tak se baterie nevyplatí. Pokud budete schopni na to napojit ještě další služby, tak už se to možná vyplatí. A možná, že to má návaznost i na otázku atomové energie, o které jste hovořil předtím a jejich subvencí. Ano, já si prostě, abych odpověděl jednoduše, tak si myslím, že i do budoucnosti budeme potřebovat subvence, ale to pro všechny energie. Já vím, že je to provokativní odpověď, ale prostě myslím, že je na to potřeba se dívat jinýma očima a nedívat se opravdu na to jako na subvence, ale jako na nový systém nastavení struktury trhu. To slovo subvence si myslím, že není úplně dobré používat. Teď k otázce, kterou jsem dostal od Kloda Tyrmese carbon floor price. Já si myslím, že to je částečné řešení, protože trhy povolenek nevydají ve správnou chvíli správné signály. Dnes na trhu jsme pořád na pěti a už můžeme předpokládat, co se stane na základě rozhodnutí v trialogu. Takže nakonec to stačit nebude. A něčím se to musí naplnit. A takováto cena ve Spojeném království byla úspěšná, nebo taková ta koncepce byla úspěšná, ta Carbon Floor Price, a myslím, že by se nad tím mohly zamyslet i další členské státy. Vy jste hovořil o velkých komerčních budovách. Určitě. v podstatě každý může dneska být spotřebitelem a zároveň výrobce. Já si můžu pořídit čerpadlo, můžu si pořídit elektromobil, můžu si pořídit fotovoltaické panely, můžu optimalizovat ten systém. Bude to hrozně složité a určitě se ale najdou firmy, které budou poskytovat komplexní řešení. A potom předpokládám, že ti potom budou spolupracovat s telekomunikačními firmami a s pojišťovnami a budou se snažit nabídnout balíček služeb, který umožní maximalizovat příjmy jak od malých spotřebitelů, tak od těch velkých komerčních prostor. Dneska už je to určitě jednodušší. Třeba nakombinovat fotovoltaiku s bateriemi či dobrým algoritmem pro řízení poptávky a nabídky energie ve velkých budovách. Už to existuje a je to řešení, které se bude exponenčně rozšiřovat. A existuje řada firm, která už na tom pracuje. Teď. Teď, co se týče technologické neutrality při podávání nabídek, paní Grostet, tady máte velkou pravdu. My jsme proti technologické neutralitě z toho důvodu, že obnovitelné zdroje energie pocházejí z určitého území. A na tom území třeba někde není tolik větru jako slunce a naopak, takže je prostě potřeba to nakombinovat na úrovni regionální a státní. A z toho důvodu je daleko lepší, aby stát zvládal a plánoval své území a aby následně průmyslová odvětví měly možnost konkurovat si se zbytkem světa. Protože musíme konkurovat také Číně, u větru, eh, u solární energie už je to těžké. Takže doufám, že výbor ITRE bude vystupovat proti tomuto návrhu na technologickou neutralitu u veřejných zakázek. Teď, co se týče lesnictví, tak eh, děkuji za vaši otázku. Já jsem hovořil o biopalivech. Velice krátce doufám, že pan předseda mě pozve, abych hovořil o biopalivech trochu více a o zemědělství a biomase obecně. Protože Total má za to, že se dá návrh Evropské komise určitě zásadně zlepšit v biotechnologické oblasti. Takže o tom více hovořit nebudu, protože to mělo více spít to dnešní vystoupení o nastavení struktury trhu a o elektřině, ale v každém případě bych se tedy rád pozval na další vystoupení, kde bych hovořil o eh, biopalivech. Děkuji. Pan Šap. Děkuji, pane Šaperone. Místo nebo viceprezident Total. Pan Donoso, Španělská fotovoltaická asociace. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Sdílím to, co říkal můj kolega Šaperon a eh, rád bych tomu dodal ještě něco za mě z mé strany. Já už se této oblasti OZE věnuji 30 let a většinu svého času jsem strávil tím, že se mě lidé ptali, kdy už, kdy už konečně OZE budou konkurenceschopné. Eh, v tuto chvíli eh, v podstatě se opět staví nové překážky, což já vůbec nechápu. Eh, obnovitelné zdroje energie už velmi dlouho jsou konkurenceschopné, ale musíme si definovat, co to znamená konkurenceschopné. Například za měsíc, za měsíc a půl ve Španělsko dojde k nové dražbě, k nové dražbě. A pokud v podstatě by ta dražba neměla tak neuvěřitelně špatnou strukturu, tak jsem si jistý, že bychom byli mohli opravdu dosáhnout eh, cenu pod 40 eh, euro. To znamená, když si uvědomíme, kolik je ta, jaká ta cena byla v posledních letech, okolo 45 euro v průměru, no tak bychom si museli přiznat, že opravdu už jde o konkurenceschopné zdroje energie. To znamená, že já ještě jednou říkám, že jsou takto konkurenceschopné a i to přesto, že ty podmínky pro obnovitelné zdroje energie na španělském trhu nejsou ideální. Ale tady hovoříme o zdrojích, které nejsou eh, rizikové. Tady si musíme jasně stanovit, a uvědomit si, jaké jsou ty cíle pro rok 2050, protože my jsme si stanovili, že do roku 2050 chceme dosáhnout totální dekarbonizace. A proto, abychom toho dosáhli, tak samozřejmě si musíme stanovit nějaký plán, vytvořit eh, plán a časový harmonogram. Tento plán musí být koherentní a musí nás dovést k této nulové eh, nebo k absolutní dekarbonizaci v roce 2050. Tady v tuto chvíli hovoříme o 27%, ale to v podstatě předpokládá to, že vlastně těch dalších, jak si skoro 73 nebo vlastně 73% dosáhneme v těch posledních 20 letech. My tady potřebujeme všechno proto, aby ty cíle vys vysílali také správné signály. To znamená, minimálně, minimálně by se tady mělo hovořit o 35%, 40%, které se budou ubírat tímto uh, směrem. Protože tady tento cíl, cíl 7 a 20% je v podstatě takový business usual. V podstatě nemusíte dělat nic a těch 27% prostě dosáhnete. To znamená, že tady samozřejmě může dojít k tomu, že ty investice se odchýlí prostě do jiných oblastí ale kromě toho tento cíl 27% si vypočítal vlastně v absolutních cílech a to v podstatě s eh, ohledem na to, že vlastně všichni doufali, že se že dosáhne 25%, ale to už bylo také dávno. A i z toho důvodu si myslím, že určitě by bylo bývalo bylo logické tento cíl nastavit minimálně nad 30%. Byla by to, byl by to zcela jasný signál, který bychom vyslali světu, že Evropská unie chce být na špici a chce dosáhnout minimálního podílu 35%. A musí to být být závazné. Ty cíle musí být závazné, protože těžko uvěříme tomu, že když členské státy říkají, že nechtějí v podstatě, aby byly stanovovány nějaké podmínky, tak vlastně jim nejde o to, aby eh, ty se těm cílům vyhly. Ty, tomu je velmi těžké uvěřit. To znamená, že pokud chceme opravdu, aby těchto cílů bylo dosaženo, tak musí se jednat o cíle závazné, které budou směřovat k dosažení těch globálně nastavených eh, cílů. Co se týče té eh, technologické neutrality. Pro nás to není tak důležité, jak, jak to bude definováno, protože nám jde o to, aby ty projekty byly co nejkonkurence schopnější, aby byly více v souladu eh, s fungováním trhu. Ale pokud to, co chceme, je zároveň vyslat eh, signál oblasti průmyslu a technologiím. To znamená, pokud chceme opravdu čistější a mm, levnější energie, ale zároveň chceme být opravdu vůdci v oblasti technologie, no tak musíme vyslat zcela jasný signál právě e, oblastem průmyslu a technologiím, tak, aby na to také mohly zareagovat soukromé společnosti. A co se týče fotovoltaiky, tak ty, protože tady byly zmíněny ty solární panely, ono to v tuto chvíli ale už nehraje takovou roli, protože tady ty panely v podstatě v tuto chvíli eh, hrají roli jenom do 35%, co se týče tady jejich eh, pořizovací ceny. Je třeba se podívat ale na ty projekty, kde je nějaká přidaná hodnota, kde Evropská unie může dosáhnout určité specializace, kde eh, můžeme tedy najít přidanou hodnotu pro Evropu zajistit navýšení technologických eh, znalostí, aniž bychom tady se omezovali jenom na jednu jedinou technologii, jako jsou například eh, solární eh, panely. A přitom je třeba si uvědomit, že se všichni účastníme těch mezinárodních dražeb. To znamená, že i tady prostě, ať chceme či nechceme, prostě dojde k redukci o 25% v následujících letech. A nechci skončit že bych v podstatě v tuto chvíli ještě se vrátil k té fotovoltaice a kolektivity jde v podstatě o to, aby všichni, všichni měli e, vlastně prospěch z technologií fotovoltaických v rámci vlastního spotřeby. To prostě nemůže být jinak. To znamená, že tady ta směrnice musí zcela jasně e, říci, že všichni občané se mohou spojit za účelem jaksi využití společné instalace, ať už je to instalace, která eh, čerpá energii z, větrné, eh, z větrných zdrojů a nebo ze solárních. To znamená, že tady v tuto chvíli je třeba udělat všechno pro to, aby se to vše stalo skutečností. To znamená, ten vlast, ta vlastní spotřeba v podstatě je důležitá, je důležitá pro to, abychom dosáhli těch kýžených eh, cílů. Děkuji, děkuji moc krát a slovo má paní Moravická, prosím. Thank you. Děkuji. Já bych ráda dodala několik slov o tom, kdy si myslím, že už OZE nebudou vyžadovat žádné dotace. Já souhlasím s panem Šaperonem. Je třeba se na to podívat jinak. Nemůžeme se dívat na velkoobchodní cenu. Měli bychom se dívat na ceny různých technologií na základě plných nákladů. LCOE po celou dobu životnosti projektu. Tak bychom měli Eh, porovnávat různé technologie a na některých eh, trzích bude solární energie jistě nejlevnějším zdrojem. Proč tedy dotace? Protože máme trh, který je vlastně zkreslený. Tak to je, my to musíme napravit. Je problém, že ten trh eh, není v pořádku, ale my to jistě napravíme a aby to bylo jasné. Jsem si jistá, že eh, svět v budoucnu vlastně bude eh, napájen pouze obnovitelnými zdroji, jakmile bude k dispozici možnost skladování energie, jakmile se osvědčí i prozatím velmi nákladné zdroje energie, jako energie z přílivu a tak dále. Já v to pevně věřím. Nevím, kdy to bude, ale rozhodně k tomu dojde. A potom k otázce pana Ternce že eh, mluvím eh, nekonzistentně. Za prvé, já eh, nežádám o dotace na uhlí. ETS, tak jak je nastavena teď, vlastně vylučuje stávající i nové uhlí z kapacitních trhů. A již teď mohu odpovědět na otázku, co by to znamenalo pro Polsko. Pro Polsko by to byl blackout. My bychom přišli prakticky o převážnou většinu naší pevné kapacity. 25 gigawatů, to je naše špičková spotřeba v zimě a nahradit do pěti let 25 gigawatů, to tedy opravdu gigabajtů to tedy opravdu možné není. Takže já se nezastávám ničeho jiného, než čeho se zastává komise ve své vlastní zprávě. Co se týče zimního balíčku, nevím, jestli jste si toho všimli, ale byla tam závěrečná zpráva, co se týče kapacity eh, vnitřního trhu. A tuto zprávu vypracovala komise a opakovaně se tam říká, že ten trh kapacit musí být technologicky neutrální. Tam to tedy je, a to je odpověď na otázku, za jakých podmínek bude trh s kapacitami podporovat OZE. OZE se budou podporovat, protože eh, OZE představují záložní energii, kterou potřebujeme, ať už jde o plyn, uhlí v závislosti na specifických podmínkách v každé zemi. Bude potřeba mít záložní kapacitu jako rezervu pro volatilní OZE. My budeme toto potřebovat do té doby, než e, se dostaneme e, k možnosti skladovat energii. K tomu se dostaneme, ale asi později. Takže tady není žádná nedůslednost. A také neříkám, aby e, OZE nebyly dotovány. Já jenom říkám, že v budoucnu dotovány nebudou, protože to nebude zapotřebí, protože budou levnější, takže to je zcela snadné. A další věc, která vás asi překvapí. Já ve své jiné funkci, já tedy pracuji pro Polskou elekt, eh, eh, asociaci eh, elektřiny, ale také pro PGE a tam jsem známá jako velká obhájkyně offshoreových projektů. Ty projekty jsou velice kvalitní, jsou užitečné a to rozhodnutí neleží jenom na našich bedrech, ale rozhodně Evropské, Evropský fond pro infrastrukturu, který představuje velký, velkou část nákladů na projekt, ten pomůže. Takže rozhodně s tím souhlasím a jsem rád, že se můžeme na něčem dohodnout. a tady cukr nebo byč, platforma pro financování. Rozhodně je to byč a nemohu si pomoci, ale ptám se, proč uplatňovat byč v oblasti cílů OZE a nemáme jej eh, v oblasti eh, eh, tedy eh, úspora, úspor energií nebo účinného využívání energie. Proč tady ano a tam ne? A jestli to eh, bude představovat eh, rozdíl v ambicích. Musíte si představit situaci, kdy členský stát ví, že bude sankcionován, pakliže nenaplní tu trajektorii, kterou si naplánoval. Co tedy takový členský stát udělá. Pravděpodobně sníží eh, tu ambici, aby nepřišla sankce. Takže eh, ta ustanovení eh, v té platformě pro financování jsou skutečně velmi vágní. Je potřeba, aby byla ta ustanovení mnohem konkrétnější. A myslím, že by to mohlo skutečně představovat tedy nedostatek na straně ambicí. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněla, myslím, že ne. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli. Máme před sebou velikou práci, veliké úkoly, eh, osm směrnic a nařízení, které máme na stole, sedm zpravodajů, protože jsme dvě směrnice eh, spojili v jednu zprávu a budeme úzce spolupracovat. Máme otázku koordinace, ta je důležitá, protože se jedná o největší balíček v historii Evropské unie, nejenom v oblasti energetiky, ale obecně. Osm jednotlivých legislativních návrhů na stole, neboli vám velice děkujeme za podporu a prosím o potlesk pro naše řečníky. Děkujeme vám. Vážení přátelé, zítra budeme pokračovat od rána. Povedeme debatu o zprávě Tumersa. Jedná se o zprávu k energetické unii a zprávu Giereka, revize směrnice o energetické účinnosti. Neboli budeme neustále na stejné vlně, půjde o elektřinu, půjde o balíček čisté energie nebo o zimní balíček, jak už to budete chtít nazvat. Děkuji vám.